program dnešního zasedání. Přeji vám všem šťastnou cestu domů a uvidíme se v Bruselu, nebo respektive v prvním týdnu února, pak opět ve Štrasburku a odročuji schůzi. Děkuji vám.